že le plaisir d'ouvrir notre commission. Je potěšením zahájit zasedání našeho výboru REGI. Rozhodl jsem se, že větší část zítřejšího dopoledního zasedání zasvětím naší první výměně názorů s komisařkou Ferreira. Jak víte, máme spoustu věcí, o kterých chceme diskutovat s paní komisařkou a pokud nám na konci dopoledne zůstane trochu času, tak bych požádal komisi, aby představila hlavní závěry strategické zprávy za rok 2019, která byla nedávno zveřejněna a schrnuje úsilí členských států, pokud jde o realizaci programu 2014-2020. Tato zpráva už byla rozeslána členům elektronickou poštou, e-mailem a myslím, že jste všichni tuto zprávu obdrželi. Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k tomu, že naše zítřejší hlasování bude v zásadě velmi krátké, tak navrhuji, abychom začali trochu později než obvykle, to znamená v 9 hodin 30 minut a od 10 hodin budeme mít slyšení s paní komisařkou. Můžeme tedy schválit takto pozměněný pořad jednání. Nevidím žádné námitky. Pokud jde tedy o sdělení předsedy. Stejně jako jsem říkal koordinátorům, mechanismus pro spravedlivý přechod byl přidělen do kompetencí našemu výboru REGI. Je to strategický fond, který by měl umožnit získat více než 100 miliard eur, které budou mít pákový efekt, aby bylo dosaženo uhlíkové neutrality v Evropě a abychom se zbavili závislosti na uhlí. Tento text bude v srdci naší práce v následujících eh, týdnech a měsících. Debata proběhla ve Štrasburku, já jsem se jí účastnil Mnozí členové našeho výboru se také účastnili, já jim za to děkuji a jsem rád, že O tomto mechanismu budeme moci zítra hovořit také s paní komisařkou, protože máme pochopitelně spoustu otázek, které jí chceme položit ohledně rozhodnutí Evropské komise, která byla přijata. A navrhuji, abychom 19 února uspořádali workshop eh, k tomuto mechanismu. Chci také říci, že zítra budeme hostit eh, konferenci periferních námořních regionů v Evropě. Je to velmi důležitá organizace, která přispívá k cílům soudržnosti. Proběhne rozprava s Enrikem Rosim, to je předseda výboru, nebo tedy regionu Toskánska. A také zvu všechny ostatní členy, aby se zúčastnili této rozpravy. A potom v 17.30 budeme mít koktejl, abychom ne tedy uzavřeli ten rok, který skončil, ale proto, abychom byli ještě solidárnější než v minulosti, v příštím roce, abychom oslavili začátek nového roku. Tento koktejl bude probíhat v 17.30 přímo v tomto sále. Takže to jsou tedy má sdělení a teď se dostáváme k výměně názoru s paní Lilianou Pavlovou, která je viceprezidentkou Evropské investiční banky. A já jsem velmi rád, že se zde znovu scházíme. Měli jsme už pracovní schůzky, které byly velmi pozitivní. Evropská investiční banka samozřejmě pro náš výbor, pro náš parlament je velmi důležitou institucí. A chci připomenout členům, že tato instituce poskytuje dlouhodobé financování a také poradní služby a přispívá k realizaci takových cílů, jako je oživení ekonomiky, tvorba pracovních míst a podpora soudržnosti. Aktivity EIB jsou zaměřeny na dva hlavní strategické cíle. Hospodářská a sociální soudržnost Evropské unie a boj proti klimatickým změnám ve světě. A tyto dva cíle jsou samozřejmě velmi zásadní pro náš výbor pro regionální rozvoj. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, tak článek 309 smlouvy počítá s tím, že EIB uděluje poskytuje půjčky a záruky, které usnadňují realizaci projektů v rozvojových regionech. Tato otázka bude tedy řešena dnes odpoledne na zasedání našeho výboru, jak Evropská investiční banka posiluje ekonomickou, sociální a územní soudržnost v Evropské unii. V listopadu roku 2019 vaše instituce oznámila své rozhodnutí, že vyloučí ze svého financování všechny projekty, projekty, které souvisí s fosilními energiemi. Je to velmi zajímavý přístup a vy jste si také stanovili za cíl, aby do roku 2025 eh, byla zvýšena na 50 ta část projektů, které bojují proti klimatickým změnám. A také komise oznámila, že do roku 2030 chce mobilizovat několik tisíc miliard investic na to, aby se o 50 snížily emise skleníkových plynů do roku 2030. Rádi bychom tedy věděli, jak přistupujete k této nové roli a nové výzvě, která před vámi stojí. Jakým způsobem je budete realizovat, jak dosáhnete toho, aby ty investice, které dáte k dispozici, zajistí principy soudržnosti a aby tyto investice nesměřovaly hlavně k těm nejbohatším regionům, které mají často větší schopnost a větší kapacitu přitahovat investice. Minulý týden Kolegium komisařů, jak víte, přijalo svůj návrh na mechanismus eh, pro spravedlivý přechod. A ve finančním uspořádání, které bylo prezentováno, bude Evropská investiční banka sehrávat důležitou roli, klíčovou roli. Znovu po Junckerově plánu bude na vás, abyste mobilizovali obrovskou sumu, která umožní těm regionům, které jsou nejvíce závislé na fosilních palivech, aby se této závislosti zbavili a aby byly zároveň zachována pracovní místa, aby se minimalizovaly sociální dopady a aby všechny regiony v Evropské unii mohly být hnací silou nového uhlíkově neutrálního ekonomického modelu. Jak jsem říkala na začátku našeho zasedání, náš výbor regie je kompetentním výborem, je zodpovědný za to, aby proskoumal, přeskoumal tento legislativní návrh a naše společná práce začíná dnes eh, odpoledne na tomto zasedání. A samozřejmě v průběhu realizace tohoto mechanismu pro spravedlivý přechod bude pokračovat, eh, jak už jsme se na tom dohodli. Já vás vítám, vítám zde i eh, vaše nebo členy vašeho týmu na této výměně názoru a po vašem vystoupení, jako obvykle, dám slovo koordinátorům a poté dalším členům do rozpravy. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, vážení poslanci, vážení hosté. Děkuji za pozvání na dnešní výměnu názorů. Myslím si, že to je výměna velice aktuální a důležitá. Jsem velice ráda, že tady dnes mohu být a zastupovat Evropskou investiční banku, tedy Evropskou banku. Byť jsem do banky nastoupila poměrně nedávno, byla jsem jmenována místo před předsedkyní před dva a půl měsíci, ale přesto si myslím, že mám poměrně rozsáhlé zkušenosti v tematice, o které budeme diskutovat eh, z dřívějších eh, pracovních míst. Takže velice ráda se zúčastním dnešní diskuze. Nejprve dovolte krátký úvod a některé základní údaje a čísla pro ty z vás, kteří zatím nejste příliš obeznámeni s Evropskou investiční bankou, to může být přínosné. Jinak věřím, že většina z vás EIB velice dobře eh, zná, přesto se tady podělíme o některé základní údaje ohledně naší banky, protože ne všichni možná víte, že EIB a i skupina EIB zahrnuje nejenom samotnou banku, ale také Evropský investiční fond A skupina EIB je největším vícestranným ehm, věřitelem i vypůjčitelem na světě, větší než Světová banka. A v posledních deseti letech jsme podepsali projekty na více než 60 miliard eur a někdy dokonce i v té výši kolem 60 miliard ročně. Za 60 let jsme investovali více než 1,2 Eh, kvadrilionu euro do více než tisíce eh, projektů ve více než 160 zemích a protože u projektů financujeme většinou třetinu, tak jsme vlastně mobilizovali další investice návazné ve výši 3 eh, kvadrilionů euro od roku 58, kde byla banka založena. Také Máme díky tomu zkušenosti v různých oblastech sjednocené pod jednou eh, střechou, což je velice výhodné. Máme vlastní eh, techniky, inženýry, ekonomy i odborníky na životní prostředí a profesní zkušenosti jsou velice důležité, když řešíme naléhavá naléhavé výzvy současné doby, teď mám na, myty, na mysli především klima, konkurenceschopnost, vnitřní soudržnost, územní soudržnost eh, i sociální eh, aspekt eh, soudržnosti, ale myslím si, že klima to je teď přední priorita. EIB poskytuje financování eh, ve výši 17 eh, miliard dolarů na eh, klimatické akce podle pařížské dohody. Takže to je, pokud jde o klimatické záležitosti, vydáváme také zelené dluhopisy. Doposavat jsme začali, nebo začali jsme v roce 2007 a doposavat jsme jich vydali za 26 miliard eur, tedy to bylo od roku 2007 ale zároveň jsme také věnovali značné prostředky na kohezi. 35 eh, prostředků jde právě na tuto oblast a to si myslím, že je velice důležité i pro mě osobně jako místo předsedkyni, která má na starost dohled nad politikou soudržnosti eh, a mm, problematiku dopravy. Myslím si, že je důležité, abychom nadále investovali do soudržnosti a aby zůstalo i to procento Eh, těch investic do této oblasti. Takže každoročně směřujeme značné financování na politiku soudržnosti, vidíme tam nadále veliké potřeby a samozřejmě, že kromě toho je tady ještě ta oblast eh, klimatu, která je podstatná. Teď stručně k regionální a kohezní politice a financování této oblasti a jak k tomu přistupujeme tak vycházíme ze tří úvah. Jednak z objemu, kvality a dopadu. Pokud jde o objem, tak už jsem říkala, že máme těch 35 ze všech nových operací vždy na eh, regionální dimenzi a kohezi. A tento cíl skutečně každý rok naplňujeme a je nedílnou součástí našeho provozního plánu. Pro období 2018 nebo pardon, 2008 až 2018 soudržnost eh, a úvěry na soudržnost představovaly 240 miliard eur. Důležitou součástí naší hlavní obchodní činnosti jsou projekty ESI. Financujeme tedy eh, část eh, spolufinancování, které připadá na členské státy. Zajišťujeme tak vlastně Eh, toto spolufinancování, které poskytují členské státy. Od roku 2007 jsme takto doplnili více než 30 eh, miliard eh, eur ve formě půjček do východní a střední Evropy. Naše podpora do koheze bude eh, po roce 2030 do značné míry záviset na politickém rozhodnutí o dalším VFR. Teď je tedy rozhodující okamžik, eh, jakým způsobem se bude ta podpora vyvíjet do budoucna, i pokud jde národní příspěvky, ale my samozřejmě jsme připraveni nadále finanční podporu členským státům pro jejich eh, národní spolufinancování poskytovat. Pokud jde o druhý faktor, to je kvalita, tak eh, my chceme, aby naši klienti dostávali úplné služby, to znamená nejenom ten finanční příspěvek eh, pro to národní spolufinancování či jiné výdaje, ale i naši expertízu. Jak jsem říkala, máme interní ekonomy a odborníky, kteří posuzují každý projekt, který chceme financovat. To znamená, že když si od nás někdo půjčuje, tak zároveň má jistotu, že ten projekt je technicky i finančně v pořádku. My to posouzení provádíme interně, nikoli v eh, externě, tedy v rámci naší banky projekty posuzujeme komplexně a pokud je to potřeba, tak doplníme ty projekty i poradenskými službami. To, k tomu máme opět velice silný tu, tým poradců, kteří nabízejí rozsáhlé zkušenosti v, ve státech, kde se projekty realizují. To je důležité pro ty kohezní země, kde implementační kapacita není eh, zasaž tak rozvinutá. A třetí pilíř to je dopad. A také eh, adicionalita. My monitorujeme, jaké dopady naše projekty mají, zda jsou schopny vytvářet pracovní místa, přitahovat další investice a přispívat k ekonomickému růstu. E, samozřejmě, že v některých státech je ještě velká potřeba e, investic, takže tam se snažíme pomáhat s přípravou e, investic a pomoci Eh, nabízet prostředky, které by směřovaly do reálné ekonomiky. To je tedy naším hlavním cílem. Na závěr bych možná ještě měla zmínit, že věřím, že EIB je pro EU velice výhodná, protože naše peníze potom reálně fungují a to ještě nezmiňuji peníze daňových poplatníků. Jsou to peníze, které my jako banka získáváme od svých vlastních investorů eh, investorů a na kapitálových trzích. Takže Myslím, že dokážeme evropské zdroje efektivně využívat na podporu evropských politik a politiky, které vy utváříte v parlamentu, my následně pomáháme implementovat. Teď krát, krátce k klimatickým a zeleným ekologickým opatřením, jak už to zmiňoval pan předseda v úvodu. My jsme nedávno začali transformaci naší banky do banky zelené a klimatické. Před měsícem jsme eh, se věnovali zásadním klimatickým iniciativám v rámci myšlenky eh, zelené dohody Green Deal, což je eh, nesmírně ambiciozní plán, se kterým Evropa přišla a my v rámci naší banky chceme přispět ke klimatickým investicím, proto jsme připravili strategii pro eh, klimatické investice. Máme nové cíle, které jsou jasně nastavené. Chceme navýšit klimatické financování a financování udržitelnosti v životním prostředí až na 50 Eh, našich operací do roku 2025 a chceme 1 bilion eur věnovat globálně do roku 2030 eh, právě na tyto cíle budeme pracovat také na dekarbonizaci Evropy společně se všemi evropskými institucemi. Budeme podporovat ekonomickou obnovu tím, že budeme poskytovat podporu projektům, které jsou schopny získat úvěr a budeme také spolupracovat v rámci toho mechanismu spravedlivé transformace, který nedávno Evropská komise ohlásila. Naším cílem Náš cíl je, myslím, zcela určitě dosažitelný, ale je potřeba eh, zajistit eh, dostatek prostředků v příštím eh, VFR, nejenom přes Invest EU, e ale zajistit i externí uvěrování. To je důležité, protože to je způsob, jak i EIB může lépe spolufinancovat evropské projekty. Což si myslím, že je přirozené vzhledem k tomu, že mm, bankovní cíle a evropské priority jsou úzce propojené. To znamená, že závěrečná dohoda o VFR by měla zajistit to, že i bankovní závazky budou zajištěné jak v rámci EU, tak mimo EU a to v rámci evropských rozpočtových závazků. Pokud jde o těch 100 miliard eur, to je ten přechodový balíček neboli mechanismus spravedlivé transformace, tak Evropská investiční banka a EIF, tedy Evropský investiční fond ze skupiny EIB, chce mobilizovat až 30 miliard investic mezi lety 21 a 27. Máme už roky zkušeností při podpoře transformace a ekonomických reform, například v uhlíkově náročných regionech, ale i zkušenosti se více sektorovými investicemi do rozsáhlých projektů takže si myslíme, že s tím mechanismem spravedlivé transformace teď máme dostatek zkušeností i kapacit podpořit potřebné investice. Dále mohu zmínit několik příkladů projektů, které se nedávno realizovaly. Tak například jsme spolupracovali s městem Katovice ta spolupráce trvá již 20 let. Poskytli jsme úvěry ve výši více než 200 milionů eur, čímž jsme přispěli k úspěšné transformaci z uhelného města na, živé, dynamické, moderní město nabízející nejrůznější podnikatelské příležitosti a rovněž zdravější životní prostředí obyvatelům. Další příklad z Polska, to je město Valbrich, kde jsme fin- financovali eh, transformaci města, energetickou účinnost a některá další opatření, protože město přišlo o část obyvatelstva po uzavření důlní činnosti a proto jsme tady hodně investovali, pokud jde o celkovou eh, obnovu města. Dalším eh, příkladem je Braniborsko, kde jsme Ehm, investovali také eh, do infrastruktury, která měla podpořit region po ukončení těžby uhlí. Ale nepodporujeme jenom uhelné regiony. Jako příklad mohu uvést město Bukurešť v Rumunsku, kde jsme rovněž realizovali pro, projekty více než 600 milionů eur, pokud jde o energetickou účinnost a bydlení a došlo díky tomu ke, značném, ke značným úsporám energie ve městě. A v neposlední řadě bych eh, zmínila naše poradenské služby. Jaspers, Helena, jsou to projekty a programy, pardon, programy, které mají zásadní roli při podpoře plánu a strategii transformace propojují investiční programy, mobilizují investice ze soukromého sektoru. Například tým Jaspers poskytoval podporu v uhelných regionech během transformace, poskytovali odborné poradenství a podporu při identifikaci a e, implementaci projektu. A myslím si, že to jsou dostatečné příklady pro současné období, kdy před námi jako členskými státy stojí ten úkol připravit eh, národní transformační strategie a, a kdy budou muset eh, posléze přijít s konkrétními projekty, prostřednictvím nichž eh, ta transformace bude probíhat. Takže tady jsme opět připraveni poskytovat poradenství o naše odborné zkušenosti jednak s přípravou samotné strategie, ale pak jsme samozřejmě připraveni i podporovat realizaci zvolených projektů. Myslím si, že to je důležitý nástroj, který naše banka může nabídnout v této zásadně důležité době transformace členských států a regionů. To je skutečně zásadní okamžik, kdy se bude rozhodovat o tom, jak dosáhnout eh, ambiciozních cílů, které jsme si stanovili, protože pokud se věci dobře naplánují, tak pak je možné samozřejmě stanovené cíle, eh, stanovených cílů dosáhnout. A ještě závěrem dovolte několik slov Evropská investiční banka má rozsáhlé zkušenosti s investicemi v celoevropských iniciativách, ať už jde o Evropský fond eh, strategických investic EFSI nebo o takzvaný Junckerův plán. S tím jsme začali v roce 2015 a pomohli jsme Evropě s obnovou. Dnes vidíme, rozsáhlé dopady těchto projektů. Možná o těchto výsledcích eh, eh, tyto výsledky nejsou tolik eh, známy, ale podařilo se nám vytvořit 460 miliard euro dodatečných investic, takže do roku 2022 zvýší naše investice HDP eh, o 1,8 a zvýší také počet pracovních míst v Evropě. Rovněž eh, jsme podpořili více než milion malých a středních podniků eh, v rámci těchto investic. Takže skutečně věříme, že na základě našich zkušeností z dřívějších iniciativ a projektů můžeme zásadním způsobem přispět k naplnění nových priorit v rámci Invest EU, ale i pokud jde o priority zelené dohody Green Deal. Takže věřím, že můžeme zhodnotit naše zkušenosti a mohu vás ujistit, že Evropská investiční banka je připravená sehrát aktivní roli, podpořit země ve spravedlivé transformaci a jak jste řekl, pane předsedo, eh, jsme při, ve svém usnesení minulý týden k Green Deal. I my jsme připraveni maximálně přispět, podpořit členské státy při přípravách strategií, při navrhování projektů a jakýmkoliv jiným způsobem, který pro vás může být užitečný, ať už jde o sdílení zkušeností či jinou formu spolupráce s vámi, pokud jde o taxonomii této důležité iniciativy. A pokud jde o regionální politiku a soudržnost, tak si myslím, že bychom se měli maximálně snažit o to, abychom zajistili, že veškeré investice v oblasti klimatu jsou ekologicky udržitelné, třeba nalézt nejlepší synergie a komplementaritu mezi uvěrováním, financováním a investicemi eh, na úrovni regionu do základní infrastruktury, kterou regiony eh, soudržnosti potřebují. Takže to je ode mě vše pro tuto chvíli. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskuzi. Děkuji. Zahájíme diskuzi a nejdříve dám slovo Andrej Novakovovi za EPP. Thank you very much, Chair. Děkuji. V první řadě vám děkuji za tuto velmi zajímavou prezentaci. Děkuji za všechny kolegy z skupiny EPP. Věřím, že se také eh, budou eh, účastnit eh, té diskuse. Na minulém zasedání ve Štrasburku byl ten Green New Deal úplně všude. Ať jsme se bavili o čemkoliv, ať ta schůze byla o čemkoliv, tak vždycky lidé nadnesli Green New Deal. Já jej podporuji. Podporuji politiky, které se zaměřují na ochranu životního prostředí, které mají nastavit uh, Eh, lepší eh, podmínky pro život pro děti, pro nové generace. Ale takovéto velké zásadní změny si vyžadují čas a velké úsilí. Musíme postupovat, eh, řekl bych, jemně po špičkách. Nechceme revoluci, spíše bych to nazval evolucí. Musíme tedy navázat na to, co už dělali předchozí generace a jakým způsobem investovali do toho, abychom rozvíjeli naše společnosti. Někdy to samozřejmě znamenalo také eh, spalování uhlí. A eh, s tím teď se musíme nějak vypořádat. EIB eh, e sehrává obrovsky důležitou roli v mechanismu tedy eh, eh, toho eh, spravedlivého financování. A tady jednak se bavíme o těch tradičních politikách soudržnosti a zároveň o politikách, které spadají pod ten Green New Deal. A určitě bychom se neměli vzdát budování infrastruktury, ehm, investování do zemědělství nebo do Erasmu jen proto, abychom tyto eh, prostředky financo- eh, tedy eh, investovali do zeleného dílu. Jakým způsobem tedy nalezneme ty finance? Odkud je vezmeme? Děkuji. Aby ta rozprava byla dynamičtější, tak vás nechám, abyste reagovala teď na otázku Andreje Novakova aby tady probíhala skutečná výměna mezi vámi a našimi členy. Prosím, máte slovo. Uh, thank you, thank you very much. Uh, thank you, Mr. Děkuji. Ano, Green New Deal a cíle, které se stanovuje, to všichni podporujeme. Ale ano, souhlasím s vámi, že nechceme, nepotřebujeme revoluce, ale spíše evoluce. Potřebujeme jasnou strategii ohledně toho, jak dosáhnout cílů. Já jsem, nebo ráda používám slogan, že nechceme, aby žádný region zůstal pozadu. Takže energetická transformace bude drahá, ale zároveň je to obrovskou příležitostí pro nás všechny v Evropě. Takže neměli bychom pohlížet jenom na tu cenu, která bude vysoká, ale vnímejme to také jako příležitost, abychom přepracovali náš ekonomický model. Je to v podstatě historická příležitost věci nastavit jinak. A Kromě toho je to potřeba zorganizovat takovým způsobem, aby to probíhalo nějak plynule, takže lidé ve všech regionech by se měli cítit bezpečně, eh, měli by cítit, že je to dobře připraveno a že jejich kvalifikace, tedy eh, v těch eh, jejich příslušných regionech, jsou potřebné. Jak už jsem říkala na začátku, na Evrop- v Evropské investiční bance máme ambici tak, aby půjčky, které se zaměřují tady na klimatické a environmentální oblasti, eh, se zvýšily na 50 Zároveň ale i nadále budeme podporovat konvergenci a soudržnost. Eh, tady vlastně to asi bude ve výši 30 Chceme tedy dosáhnout e, komplementaritu mezi energetickou a klimatickou ambicí a zároveň těmi investicemi do soudržnosti, které jsou potřebné pro regiony, které procházejí transformací. E, takže samozřejmě budeme muset přeskoumávat Eh, všechny eh, projekty, klást si otázky, eh, jaký tam máme třeba environmentální komponent. Někde to může být 2%, jinde to může být 50% a budeme takto monitorovat správnou, správnou rovnováhu, tak abychom na konci sedmého roku dosáhli tuto rovnováhu a sice, že budeme mít stále více těch zelených složek v každém projektu eh, zaměřující se na soudržnost. Aniž bychom tedy měli eh, přesně 50% v každém projektu. Jak jsem říkala, někde to bude 5%, někde to bude třeba víc než 50%. A mm, proto je taky důležité, že když jednotlivé země tedy předkládají ty své projekty a zároveň když připravují budoucí období, by se měly zamýšlet nad tím, jak to naplánovat co nejchytřeji, jak podpořit e, regiony v transformaci, jak podpořit socioekonomickou transformaci na jedné straně, ale zároveň jak plánují e, podpořit energetickou transformaci my podpoříme jak energetickou transformaci, tak ten hospodářský vývoj nebo sociohospodářský vývoj eh, na té druhé straně. Tady vlastně jde o podporu různých průmyslových odvětví, tak abychom mm, nacházeli nové příležitosti. Eh, protože jak už jsem říkala, nechceme, aby žádný region zůstal pozadu, ale to samozřejmě platí i pro lidi, kteří v, tom, v těchto regionech žijí. Tady eh, jde také o jejich um, životní podmínky, o zlepšení životního prostředí, ve kterém žijí. Samozřejmě je to obrovská výzva, ale v tuto chvíli eh, v bance připravujeme eh, přeskum pravidel, Eh, jakým způsobem budeme tedy přistupovat k těm dokumentům, které budou předkládány? A co tedy bude eh, považováno za, za způsobilé pro financování? Samozřejmě, jak říkám, hledáme rovnováhu mezi eh, politikou soudržnosti a tímto, těmito zelenými investicemi. Děkuji. Za socialisty má slova kolega Marquez. Děkuji, pane předsedo. Paní Pavlova, Děkuji za vaši prezentaci. Rád bych na úvod zmínil relevantnost závazku EIB financovat nové priority, které máme v Evropě. EIB se snaží být čím dál více klimatickou bankou, což samozřejmě jde ruku v ruce s prioritami, které jsme si jako Unie vytýčili. A to je správné. Rád bych také řekl, že si myslím, že EIB sehrála velmi důležitou roli v kritickém období krize, když podpořila veřejné investice a, jak jste říkala, v různých situacích, například pokud jde o tu národní část investic s evropským financováním, bylo velmi důležité, že jsme měli financování EIB pro tu národní část investice. I tak můžeme říci, že v této chvíli se prostředí změnilo. Trh se hodně změnil, na kterém teď EIB pracuje, funguje v situaci, kdy je na trhu dostupných mnohem víc peněz za levnější sazby, a to i pro členské státy, pro národní vlády. Takže role, kterou EIB může teď sehrávat, musí být jiná než v období v té nejhlubší krizi. Potřebujeme mnohem více než trilion investic, abychom zajistili dekarbonizaci, abychom zajistili přechod k zelené ekonomice, k zelené společnosti. My vítáme ten závazek, ten cíl investovat do roku 2031 trilion eur, ale řekli jsme velmi jasně, že je to mnohem méně, než potřebujeme, pokud chceme tuto, re, tuto transformaci udělat eh, také udržitelným způsobem. A otázka toho přechodu, té transformace v regionech, eh, které jsou tím nejvíce zasaženy, tak eh, ta bude zásadní já si myslím, že musíme být kreativnější, více tvůrčí v plnění cílů, pokud jde o financování ekonomiky v těchto regionech. Já jsem byl zodpovědný za evropské financování v mé zemi jako ministr. A týkalo se to i celé řady projektů, které byly přímo podporovány EIB. Některé věci fungovaly velmi dobře a jiné je třeba zlepšit byrokracie a rychlé odpovědi. To nebyl vždycky ten případ eh, ze strany Evropské investiční banky. V některých situacích trvalo déle než rok, než byl schválen určitý projekt ze strany EIB. A příliš často, pokud se jednalo o projekty, které slučovaly různé iniciativy, a různé financování, včetně soukromého a bankovního přes prostředníky, tak nakonec o tom banka rozhodovala, jako kdyby to bylo normální, běžné, soukromé investování. Takže role EIB tam nebyla jasná. Nebyla tam jasná role veřejné politiky. Co tam bylo jiného než půjčka od soukromé banky, která by za komerčních podmínek půjčila peníze. Potřebujeme více slučování politik, potřebujeme více národních veřejných peněz, dokonce i peněz ze soudržnosti, které by byly připojeny k tomuto financování, abychom nakonec skutečně podporovali rizikovější projekty a to rychleji a pružněji, protože my potřebujeme dekarbonizovat regiony, ty nejchudší regiony, protože to bude ještě těžší než v bohatých regionech a v industrializovaných regionech, protože ti mají peníze, mají kvetoucí ekonomiku. V těch chudých regionech, kde musíme realizovat transformaci, je mnohem těžké mít projekty, které budou financovatelné bankami. Bude to obtížnější i pro vás, i pro veřejné orgány, aby podporovali tento přechod. Potřebujeme vaše zkušenosti, vaše znalosti, ale potřebujeme také EIB. My říkáme, že potřebujeme, abyste byli zelení, ale s rudým srdcem. Potřebujeme, abyste dali přednost těm lidem a těm regionům, které budou nejvíce zasaženy tímto přechodem. A to je moje otázka na vás. Jste připraveni podpořit různými nástroji společně s národními orgány, společně s penězi na soudržnost, podporovat rizikovější projekty, které budeme mít v chudých regionech. To je velmi důležité, abychom měli diferenciované nástroje. A konečně, podle vašeho osobního názoru, EIB a zlaté pravidlo pro veřejné investice. Veřejné investice nám chyběly v minulosti, jak víte. Nedokázali jsme se vrátit ani na úroveň veřejných investic, které jsme měli před krizí. Potřebujeme více veřejných investic a proto podporujeme myšlenku zlatého pravidla pro veřejné investice, především pro zelené investice. A proto potřebujeme flexibilitu v daňových pravidlech, abychom mohli podporovat více investic. Souhlasíte s touto myšlenkou? Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Paní Pavlova. Thank you very much. Děkuji za tento poměrně emocionální komentář a za podporu všem našim opatřením. Mohu opravdu říci, že ano, je to ta chvíle, kdy musíme být nejen reaktivní a proaktivní, ale je to také ta chvíle, kde všechny instituce, národní banky, mezinárodní finanční instituce a evropské instituce, kdy musíme být připraveny více spolupracovat, více koordinovat a kde také musíme být připraveni investovat do rizikovějších projektů. To je jistě pravda. Začnu vaší poslední otázkou. Ano, já si myslím, že budeme potřebovat více veřejných investic a větší flexibilitu v daňových pravidlech, aby vlády mohly tyto otázky řešit, protože jinak je to skutečná výzva pro národní vlády dosáhnout zvýšení veřejných eh, investic, když musí přísně uplatňovat daňová pravidla. Ale neměli bychom zacházet do extrému. Budeme opatrní, protože jakýkoliv extrém je špatný. Kdybychom měli příliš rizikové projekty nebo kdybychom se příliš zadlužovali, to je jiný extrém, na který si musíme dát pozor. Pokud jde o banku, zda jsme připraveni podpořit eh, více smíšeného financování, ano, tak eh, právě o to jde. Ten mechanismus pro spravedlivý přechod je založen na tom, že naše banka by měla podporovat eh, kromě tedy toho fondu pro spravedlivý přechod a také svými prostředky, které si získáváme na kapitálovém trhu. To jsou další prostředky navíc a cílem je mobilizovat více prostředků, více ty prostředky spojovat a dohromady slučovat a mobilizovat všechny prostředky, všechny možné fondy. Protože, jak správně říkáte, dnes jsou trhy jiné, jsou jiné než za krize. Máme k dispozici více prostředků, více peněz na finančních trzích. A teď je na nás, abychom je podporovali a abychom posilovali pákový efekt. Takže na jedné straně máme peníze od EIB, veřejné peníze, soukromé peníze a také podpora Evropské komise. To je skvělá příležitost, jak dosáhnout toho, abychom měli více prostředků, protože, jak jsem říkala, máme různou eh, nebo tedy širokou škálu různých finančních potřeb, potřeb financování. Budeme mít eh, potřeby, pokud jde o sociální dimenzi, tam určitě budeme potřebovat eh, grantové financování s národním přispěním a budeme mít také veřejnou infrastrukturu, která musí být zcela obnovená a bude vyžadovat velké investice do sítě, tedy veřejná infrastruktura, ale na druhé straně nebo zároveň je potřeba také velká investice do soukromého sektoru, aby byla zavedena tato transformace s obnovitelnými zdroji, se zelenými zdroji energie, a s opatřeními na energetickou účinnost, která budou zaváděna i v soukromém sektoru. Takže pouze díky slučování různých zdrojů, pouze díky tomu, že spojíme všechny nástroje, všechny fondy dohromady, tak se nám to může pořad, podařit. Že Fond pro spravedlivý přechod je právě o tom. A když EIB mobilizuje ještě další prostředky na jeho podporu, tak si myslím, že to by měl být dobrý prostředek, který by nám pomohl řešit tyto výzvy. Děkuji. Za frakci Renew Stefan Bižu. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, paní místopředsedkyně. Děkuji. Jsme ve výboru pro regionální rozvoj a všichni tady znají význam malých a středních podniků pro naše území. A každý ví, že malé a střední podniky sehrávají zásadní roli při tvorbě pracovních míst. A všichni víme, že jsou to zásadní nástroje v boji proti nezaměstnanosti. Tato ekonomická a sociální role, role soudržnosti malých a středních podniků, je ještě potřebnější v územích a regionech, které jsou nejvíce vzdáleny a které jsou nejvíce křehké v Evropě obecně ve všech našich regionech a v nejvzdálenějších regionech eh, především. Je chuť podnikat, jsou tam eh, schopnosti, znalosti, talenty, jsou tam i banky, ale jsou čím dál zdrženlivější. Nechtějí nést riziko, i když je to jejich eh, povolání, jejich poslání. Oni by měli, oni by měli zhodnocovat investice, měli by jim napomáhat. Takže si myslím, že je třeba rychle najít řešení, aby se zhodnotili nebo aby se zvýšila hodnota těchto investic předkladatelů projektů. To je sociální otázka, je to otázka, která souvisí s kolektivní inteligencí. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. To je opravdu velmi důležitá otázka, protože máte pravdu. Malé a střední podniky tvoří páteř eh, evropské ekonomiky. Malé a střední podniky je opravdu potřeba podpořit. aby mohli přinášet inovace, vytvářet pracovní příležitosti, eh, také, aby eh, mohli dosáhnout energetické účinnosti. Tohle všechno je velmi důležité, zejména v tomhle období přechodu transformace. To je konkrétní priorita. Využívání fondů Evropské unie a také finančních nástrojů, které spravuje EIB, Eh, to jsou různé iniciativy pro malé střední podniky v tomto programovém období. To už eh, přineslo dobré výsledky při podpoře malých a středních podniků. Podpořilo to startupy, eh, inovace. vývoj opatření v oblasti energetické účinnosti a tak dále. Takže na tyhle věci se musíme zaměřovat a myslím si, že tedy zejména v rámci pilíře 2, kde budeme mít Invest EU, tam máme vlastně ta čtyři okna, eh, takže vlastně všechny ty priority na jedné straně a na druhé straně budeme mít tyhle vertikální priority podpory pro zelené projekty. Takže tohle dohromady nám poskytne skvělou příležitost, abychom podpořili malé a střední eh, podniky vlastně v tom druhém pilíři eh, transformačního mechanismu, což nám umožní podporovat stále více a více malých a středních podniků. V tuto chvíli podporujeme asi milion, ale potřebujeme samozřejmě dělat více. A k těm eh, regionům ano, je pravda, že banky možná jsou méně ochotné investovat do určitých regionů, ale právě zde vidím roli pro naši banku. Díky zárukám, které my poskytneme místním bankám, bude potom jednodušší i pro další banky, aby se k tomu připojili. My tomu vlastně říkáme takové zastřešující investice, kde tedy můžeme stimulovat a vlastně eh, poskytnout, řekněme, levnější financování pro místní malé a střední podniky v těch nejokrajovějších regionech. A zde tedy poskytujeme asi 20 miliard místním bankám Eh, čemuž vlastně říkáme zprostředkované půjčování, prostřednictvím tedy eh, místních bank, což je v podstatě mm, jeden z našich hlavních produktů. Děláme to s řadou bank, včetně eh, banka, bank v těch okrajových regionech. A v tomhle budeme i nadále pokračovat, protože jak už jsem říkala, žádný region nesmí zůstat pozadu. A musíme tedy tyhle ty otázky eh, řešit. Děkuji za frakci ID Francesca Donato. Merci. Eh, thank you, madam. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Pavlová za to, že jste dorazila na toto velice důležitou výměnu názorů. Já už eh, jsem dostala na některé své dostady, eh, dotazy odpovědi a souhlasím s řadou těch obav, kteří kolegové již přede mnou k vaší zprávě vyjádřili. A dovolím si doplnit jenom některé mm, drobné věci k úvaze. Z toho, co jste řekla, je asi nejdůležitější to, že největším problémem je dnes pod nedostatečné, jsou nedostatečné investice v EU a že role EIB by měla spočívat především v tom, že by eh, stimulovala investice. Ale vy jste říkala, že dnes je nejdůležitější stimulovat veřejné výdaje. Ale z toho, co řekli kolegové, myslím jasně vyplývá, eh, že je to širší záležitost. Například ten fond spravedlivé transformace, tomu je potřeba věnovat velkou pozornost. Musíme se snažit vyhnout se tomu, aby investice z tohoto fondu nešly jenom například uhelným regionům, ale aby šly i na jiné energetické zdroje a na jiné oblasti oběhového hospodářství, nové zdroje energie, které také potřebují financování. A myslím, že díky takové podpoře by řada evropských regionů dosáhla udržitelného růstu. Takže si myslím, že provádění nebo aplikace tohoto kritéria eh, by měla být maximálně flexibilní, abychom umožnili všem zemím dostat se k těm prostředkům, k té finanční podpoře. A dále souhlasím s tím, že musíme klást důraz na podporu malých a středních podniků. To, co řekl kolega, je skutečně validní. V řadě především vzdálenějších regionů v Evropě mají malé a střední podniky problémy získat finanční podporu, získat úvěry. Takže je důležité, aby evropské instituce a finanční instituce, včetně té vaší, našly způsob, jak eh, oslovit tyto malé a střední podniky, protože ta dosavadní nedostatečná podpora je jedním z důvodů, proč tyto regiony zaostávají. Je to také jeden důvodů, proč struktura ekonomiky je eh, v těchto regionech často komplikovaná. Myslíme si, že je potřeba poskytovat finanční podporu, i kdyby to mělo být eh, v nějaké formě nižších intervencích, ale tak, abychom zajistili, že ty místní orgány nezneužívají svých pravomocí eh, to, aby zabránili investicím. Abych to mm, ilustrovala například, do Někdy místní orgány používají záminku, například eh, nějakého turistického místa pro to, aby zabránili vybudování nějaké solární elektrárny či podobného projektu. Takže je potřeba, aby Evropská investiční banka intervenovala, zajistila transformaci k zeleným zdrojům a přispěla k oběhové ekonomice i navzdory těmto překážkám a já věřím, že se budete o tento cíl zasazovat. Děkuji vám. Já vám dám slovo na odpověď teď, i když bych měl dát nejdříve slovo našemu kolegovi za zelené, vzhledem k tomu, jak jsou jednotlivé frakce zastoupené. Ale teď dám slovo naší řečnici. Uh, thank you very much. Děkuji vám, paní Donato. Ano, nedostatečné investice jsou skutečně reálným problémem. Je potřeba maximalizovat úsilí všech institucí a, a ten problém společně překonat. Zároveň si ale myslím, že ten mechanismus spravedlivé transformace, jak je navržen, znamená, že se začínáme ubírat správnou cestou, protože mm, je, já znovu zdůrazním e, to, že když se podíváme na ty tři pilíře mechanismus spravedlivé transformace, je TM, tak eh, tím vlastně řešíme současný problém, protože ten první pilíř, ten se zaměřuje na sdílené řízení, to znamená regiony nad 3 a na operační programy a podporu komplementarity kohezních investic. A druhý pilíř, to je podpora malých a středních podniků, podpora průmyslu, tedy podpora těch, kteří potřebují transformaci, sami se ocitají v procesu transformace, takže je potřeba podpořit jejich eh, ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost. A třetí pilíř cílí na ekonomickou obnovu, ale zejména, protože tady je především ta role EIB důležitá, ale zejména v tom třetím pilíři by EIB měla eh, spolupracovat s veřejným sektorem v rámci úvěrových operací. To znamená, že budeme podporovat eh, veřejný sektor v těch příštích sedmi letech a doufáme, že se nám podaří mobilizovat 25 až 30 miliard investic eh, podobě úvěrů, v podobě dotací úvěrových sazeb. Chceme podporovat energetiku, dopravu, energetickou účinnost, vytápění v bydlení a tak dále, ale to vše jakožto součást veřejného sektoru. Takže právě v tom třetím pilíři se budeme jako EIB snažit věnovat veřejnému sektoru a podporovat investice veřejného sektoru našimi finančními nástroji. Také samozřejmě přispíváme hodně k podpoře malých a středních podniků v rámci toho dvojího pilíře, druhého pilíře, takže tady vidím určitou mm, eh, tu dvojjakost naší role jako EIB. Ale abychom uspěli, potřebujeme také kvalitní eh, národní spolufinancování a vnitrostátní strategie, protože je třeba brát v potaz specifičnost každého regionu a státu. Je potřeba tato specifika mm, z, jak si brát v potaz, ale státy zase musí vypracovat své strategie, musí navrhnout opatření, pak projekty. Samozřejmě, že k tomu mohou využívat poradenský služeb, které EIB nabízí, ale musí to být eh, primárně eh, sami členské státy, které eh, se chopí iniciativy při přípravě svých strategií a plánů. Děkuji. Niklas Ninaš pour le groupe de... Děkuji Niklas Ninas za zelené. Děkuji za to, že jste dnes navštívila náš výbor. Mám na vás dvě otázky. Za prvé, hodně jsme již slyšeli o rozhodnutí EIB podporovat ekologické iniciativy a státe klimatickou bankou. Kdybych eh, všem měl tedy opomenout ta nařčení, která se objevila, že že to jsou politiky ideologicky jaksi stigmatizované, tak eh, by mě zajímaly ty finanční důvody za vaším rozhodnutím, protože my jsme viděli, že fosilní paliva a také jaderné elektrárny mají řadu nedostatků, jsou finančně nejisté a že řada investorů eh, z nich vystupuje. Například eh, Warren Buffett, kterého asi znáte jako slavného investora. Já s jeho názory ani na investování příliš eh, nesouhlasím, ale rozhodně se rozhodl stáhnout z tepelných uhelných elektráren, protože už pro ně nevidí žádnou budoucnost. Takže by mě zajímalo, jaké finanční důvody vidíte vy pro to, abyste nadále podporovali i fosilní paliva či projekty, které je zahrnují, nebo jaderné elektrárny. A ještě druhá moje otázka, ta souvisí s těmi národními strategiemi pro JTM. Tady by mě zajímalo, co přesně byste chtěli, aby se v členských státech stalo, pokud jde o ty strategie, co by měly členské státy udělat a jak chcete zajistit, že ten jejich přístup bude v souladu s tím, co členské státy skutečně potřebují, v čem ta jejich transformace spočívá a myslíte si, že je problém v tom, že staré investiční plány, které se realizovaly v minulosti, se liší od těch priorit eh, Green Dealu. Myslíte si, že to je problém a že ty staré investiční myšlenky, které se více eh, věnovaly třeba hm, spalování hm, uhlí, jsou teď v rozporu s těmi novými prioritami a jak chcete pomoci členským státům, aby se správně eh, rozhodli ohledně inteligentních eh, investic a správně zvolili eh, odvětví, do kterých chtějí do budoucna investovat? Oh, thank you, thank you. Děkuji. Tak to je skutečně závažná otázka nebo otázky. Uh, Nejprve asi řeknu, že není jenom na EIB, aby toto řešila. Tady velice důležitou roli sehrává také Evropská komise, protože, jak víte, tak v současné době jsou to především členské státy, které by měly začít připravovat své transformační plány. Ty by měly být sestaveny eh, ve spolupráci mezi členskými státy a komisí. Samozřejmě, že my máme ty odborné zkušenosti, které jsem zdůrazňovala, eh, že jsme eh, ochotni nabídnout eh, jako EIB, tedy jsme připraveni nabízet poradenství, naše odborné týmy, podporu při vypracovávání strategií a v následných fázích potom i samotnou přípravu projektu. Ale ty první kroky musí učinit samotné členské státy ve spolupráci s komisí. To je skutečně jejich eh, úkol. Je potřeba, aby si eh, stanovili politické priority, protože to není naše práce. My nejsme politickým orgánem a poté můžeme do procesu vstoupit i my, podpořit ho A tady jsou různé způsoby, jak můžeme pomoci. Jak už jsem říkala, můžeme tedy poskytnout poradenství i finanční prostředky. Ještě jedna věc, kterou jsem zapomněla zmínit při předchozí otázce, taky zmíním teď. Máme statut Evropské investiční banky a podle eh, svých stanov nemáme možnost eh, přidělovat prostředky konkrétním zemím a regionům, vyčleňovat si je do předu. My čekáme, že jsou nám předloženy životaschopné kvalitní projekty, které mm, dodržují kritéria způsobilosti, které projdou naší due diligence a naším posouzením. To je pro nás důležité a pak, když vidíme, že ten projekt je skutečně mm, životaschopný, dobře připravený, tak ho zvážíme k financování. Ten proces schvalování eh, pokračuje tím, že jde projekt do řídicího výboru a, a tak dále. Takže fungujeme jako banka a v tomto procesu musíme tedy dbát na naplnění všech kritérií způsobilosti. A pokud jde o ta kritéria způsobilosti, tak po dlouhých diskuzích jsme vypracovali novou politiku pro uvěrování v oblasti energetiky. Ta politika byla schválena správní radou EIB v prosinci, kdy v podstatě 90 4% hlasů bylo pro, tedy obrovská většina členů správní rady hlasovala pro. Rozhodnutí je takové, že EIB již nebude uvažovat o novém financování pro eh, projekty fosilních paliv od roku 2021. Teď máme takové přechodné období, ale od roku 2021 již ukončíme jakékoliv financování, například mm, projektu se zemním plynem. Také jsme Eh, stanovili standardy na 120 gramů emisí na kilowattu energie, což je nový standard, který budou muset eh, projekty splňovat. Eh, v porovnání s předchozím standardem to bylo 550 gramů CO2 na kilowatt hodinu. Takže naše nová politika uvěrování energetiky vychází z pěti zásad. A těmi se budeme řídit při poskytování úvěru. Jednak prioritou budou eh, úvěry energetické, pro projekty energetické účinnosti, abychom naplnili nové cíle, které eh, přináší směrnice o energetické účinnosti. Budeme se soustředit eh, na dekarbonizaci, to znamená, že navýšíme podporu v této oblasti na třeba nulové nebo nízkouhlíkové technologie pak třetí zásada je to, že navýšíme financování pro decentralizovanou výrobu energie, pro ukládání energie a mobilitu, eh, elektrickou mobilitu. Čtvrtý pilíř, tady chceme zajistit vyšší investice do energetických zdrojů, jako je solární a větrná energie a navýšíme investiční podporu pro energetickou transformaci jak v rámci EU, tak i za jejími hranicemi. A kromě toho určitou výjimkou v, v rámci těchto projektů, které budeme financovat v rámci naší energetické politiky, budeme financovat až 75 způsobilých nákladů u těch energetických projektů. Normálně je to 50 Takže tímto způsobem tedy máme nastavena ta kritéria způsobilosti pro energetické projekty. V tuto chvíli eh, slaďujeme eh, veškeré naše operace eh, s cíly pařížské dohody a ten proces by měl být hotov do dubna. Dále připravujeme cestovní mapu pro klimatickou banku, eh, kde budou uvedeny naše ambice a cíle eh, v souladu s pětiletým cyklem pařížské dohody. Velice ráda vám tuto cestovní mapu představím, až bude schválena správní radou, což předpokládám, že bude rovněž v dubnu či květnu letošního roku. Tam budou tedy naše závazky podrobněji rozpracovány. Já mám na starosti také dopravní politiku a uvěrování i v této oblasti se bude aktualizovat na základě těch nových závazků a s aktualizací politiky v dopravě začneme v druhém pololetí letošního roku. Teď ještě čekáme totiž na to, až komise předloží revidovanou štrasburskou strategii, což očekáváme v září a pak spustíme veřejnou konzultaci, veřejnou diskuzi, proběhne i slyšení v parlamentu a budu velice eh, ráda za možnost eh, probrat to s vámi ve výboru pro regionální záležitosti, protože dopravní úvěry jsou velice důležité pro investice do infrastruktury obecně. To je do budoucna velice důležité. Naše politika v oblasti dopravy se totiž neměnila od roku 2011. Teď, před jsou, teď jsou před námi nové výzvy i nové cíle, takže je potřeba tu politiku upravit. A pokud jde o jadernou energii, tak ta není součástí e, naší politiky poskytování úvěrů v oblasti energetiky. Nefinancujeme žádné nové jaderné elektrárny snad jediná věc, kterou eh, bychom mohli v transformačním období financovat, jsou bezpečnostní opatření ve stávajících jaderných elektrárnách, ale v žádném případě nefinancujeme žádné nové nebo výstavbu žádné nové jaderné elektrárny. Takže to je aktuální situace. Mám samozřejmě i podrobnější údaje, pokud byste o ně měli zájem. Merci beaucoup, euh, Maria Spiraki. Děkuji, Maria Spiraky. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Paní Pavlova, děkuji mnohokrát, že jste mezi nás přišla diskutovat o otázkách Green New Deal a toho eh, mechanismu spravedlivé transformace. Hovořím o městě megalopoli v eh, západní Makedonii a tady vlastně mě zajímají konkrétní detaily, jak jednat. Podívejme se tedy na příspěvek v procentech EIB eh, e ehm, z Invest EU, kolik to bude a ten pákový efekt, jak to proběhne. A za druhé je Evropská investiční banka ochotná začít konkrétně jednat s lidmi na místě. Už je tam i Světová banka a zvažují se i jiné možnosti, ale zapojení EIB je důležité, protože ještě celá řada věcí je nedořešena. Například tady máme otázky eh, dálkového vytápění, Eh, infrastruktura eh, pozemního plynu, eh, která by měla být dokončena do roku 2021, protože jinak bude potřeba použít tedy financování z vnitrostátního rozpočtu a konečně technická pomoc. Zapojíte tedy místní orgány, regionální orgány, nebo zůstanete na národní úrovni pro podporu toho eh, národního plánu transformace. Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně. Odpověste, prosím. Uh, thank you very much. Uh, uh, yes, indeed. Uh, Děkuji, ano. Existuje řada regionů, které jsou závislé na uhlí, jsou to regiony, pro něž nejdůležitější je mít regionální strategie pro transformaci regionu. Potřebují si tedy stanovit konkrétní regionální strategii pro tuto transformaci. Takže tohle je přístup ze zdola nahoru, který se předpokládá a Věřím, že Evropská komise poskytne potřebnou podporu při vývoji této strategie. V případě, že to bude potřeba, eh, náš poradenský tým by také mohl poskytnout podporu. My nepodporujeme pouze národní vlády, ale mm, spolupracujeme i s místními orgány dnes se mnou jsou i kolegové z toho eh, poradenského týmu, eh, kteří by vám mohli poskytnout další informace ohledně toho, jak tedy funguje naše poradenství, abychom mohli ještě více přispět ze strany EU k těm samotným pilířům. Vy jste se ptala na ten pákový efekt, na ten leverage a My tady vlastně nehovoříme o žádném vztahu k pilíři 1. Všechno, co děláme, se vztahuje na pilíř 2 a 3. V pilíři 2 budeme mít 1,8 miliard z Evropské komise jako záruku díky této záru, záruce, díky vlastním zdrojům, které má EIB, který tedy budeme moci použít, budeme mobilizovat díky tomu pákovému efektu až 45 miliard euro v investicích. To znamená, že my poskytneme 10-15 milionů investice ze strany EIB a e, vlastně potom na to se nabalí ten pákový efekt. Ve třetím pilíři který se věnuje zejména veřejnému sektoru. To je vlastně facilita pro EIB s um, grantovou složkou, což vlastně jsou všechny sektory té spravedlivé transformace, energetická účinnost, také to eh, dálkové vytápění a vlastně distribuce. Kromě toho sem zapadají i nová alternativní řešení a jediná věc, na kterou nesmíme zapomenout, je, že je potřeba podpořit ty projekty, které nemohou vygenerovat dostatečný zisk, pokud by byly tedy vyvíjeny sami za sebe. Pokud ten projekt tedy se nemůže sám bez pomoci vyvíjet, pokud nemůže vygenerovat dostatečný zisk komerčně. Eh, potřebujete nás, abychom poskytli dodatečné finance a podporu, tak aby ten projekt mohl být úspěšný. Tady jde samozřejmě o to, aby působil pro dobro toho daného regionu. Děkuji mnohokrát, paní Pavlova. Pan Arimont. V posledních letech jsem se setkal s několika eh, zástupci EIB. Pochopil jsem význam eh, banky pro Evropu. Tato banka v následujících letech možná bude sehrávat trošku jinou roli. A já k tomu mám dvě otázky. Za prvé, investice, soukromé investice, počet, eh, o kterém se hovoří eh, tento týden, minulý týden. Vlastně tady eh, se ukazuje, že tady máme hodně soukromých financí, které se zaměřují vlastně na to, kam se investuje. Tady vlastně i kolega od Zelených to říkal. A proto vlastně padlo i rozhodnutí v AFETu, že fosilní paliva už by se neměla podporovat, že by se do nich tedy nemělo investovat? Jakou roli zde může sehrát EIB, když ty peníze se dostanou na trh, když se dostanou do investicí v Evropě? Eh, představme si, že investor chce investovat udržitelně, ale stále je investorem. Chce, aby se mu vrácel zisk a samozřejmě takto to musí vysvětlovat i svým klientům. Je potřeba, aby jim nabízel něco, co se vyplácí. Takže představme si, že nějaký velký investor, nějaký fond nebo podobně, dostane se tady na evropský trh a jaké argumenty mu můžete nabídnout, aby řekli, ano, budeme investovat do Evropy, budeme investovat do těchto projektů. Proč se to vyplatí? to bude určitě rozhodující argument. A druhá otázka je více účetnická. Tady jsme hovořili o tom mechanismu spravedlivé eh, transformace, že to je tedy ten třetí pilíř, eh, který tam je proto, abychom mohli investovat finance tedy do mm, veřejné zprávy, nebo pomáháme veřejné zprávě, aby i mohla investovat. Ale s veřejnými prostředky je problém v tom smyslu, že tady se samozřejmě jsou vázá, tyto instituce jsou vázány určitými pravidly. Tady je povinnost v případě investice. Tady se to musí zanést do rozpočtu v tom roce, kdy se ta investice zrealizuje. Nemůže si to tedy odepsat v nějakém jiném roce, jako třeba to může udělat soukromý podnik. A Veřejná zpráva ale má zase možnost eh, uplatňovat velké investice, aniž by tedy nějakým způsobem eh, eh, došlo k porušení toho rozpočtu, což by samozřejmě znamenalo brzdu pro investice. A jak se dostat z tohoto začarovaného kruhu? Jak umožnit veřejným institucím tyhle ty veřejným institucím tyhle investice, vlastně aniž by jim v tom bránila ta pravidla. Eh, vykazovat to tedy eh, v tom rozpočtu v eh, daný rok. Jak můžeme tedy veřejným institucím dát více možností, aby i ve vyváženém rozpočtu tyto prostředky investovaly? Děkuji. Děkuji mnohokrát za všechny tyhle ty konkrétní otázky a já vám nyní dám prostor na odpověď. Děkuji mnohokrát. Rovnou vám řeknu, že nemám všechny odpovědi, zejména co se tedy týče účetnictví a těch offsetů. Tady nemám tedy všechny odpovědi. Budu se muset obrátit na naše služby a ještě se eh, tedy mm, tu profesionální odpověď vám poskytnu později. Protože tahle otázka je poměrně komplikovaná, takže eh, pokud dovolíte, eh, proberu to se svým týmem a odpovím vám později. Ano. Máme problém tedy na jedné straně s veřejným schodkem v těch investicích a druhý problém je samozřejmě tedy offsetting těch aktiv. A já, já vám tedy tu konkrétní odpověď poskytnu posleze když hovoříme o těch eh, velkých investorech a udržitelnosti, ale také ziskovosti těch investicí, tak eh, právě zde je asi nejdůležitější role skupiny EIB. Spolu tedy s EIF. V EIB, eh, řekněme, jsme konservativ, konzervativnější, ale když tady tedy vytvoříme tyhle nástroje, eh, Opět, máme, eh, jsou zde se mnou kolegové, kteří vám mohou poskytnout více detailů, ještě posléze dát, dát vám více informací, ale všechny investice, které tedy navrhujeme a všechny nástroje nám umožňují i rizikové investice nebo určitou míru rizika, ale zároveň se zaměřujeme také na ziskovost a udržitelnost těch investicí. Protože bez soukromých investicí bychom nebyli úspěšní. Tady vlastně tedy jde o velké soukromé investory. Na ně se nejvíce zaměřujeme. Potřebujeme je proto, abychom tedy investovali, abychom je přitáhli. Ale zároveň tedy, eh, řekněme, třetina investic pochází z naší skupiny a zbytek eh, přichází odinut od velkých investorů ze soukromého sektoru. My jsme takovou hlavní kotvou. Spolu investujeme a zároveň zaručujeme kvalitu těch investicí a zároveň spoléháme na, ty, na těch soukromých investicích a jim poskytujeme určité záruky, které je potom přitáhnou eh, k tomu, aby eh, investovali. Tak to tedy funguje náš model. A v tom je tedy ten pákový efekt. Zatím jsme tedy byli úspěšní s tímto modelem. Investovali jsme 85 miliard eur, eur a zároveň se nám tedy takto podařilo zmobilizovat asi 460 miliard, takže pokud tedy eh, poskytneme naši, eh, naši podporu, jakési razítko kvality, tak eh, opravdu eh, můžeme mobilizovat velké finance. Děkuji mnohokrát. A ještě poslední má slovo Jan Del White. Yes, thank you. <clears throat> I have three questions. One... Děkuji, mám tři otázky. Jednu politickou, dvě technické takže ta politická. Snažím se pochopit, eh, co máte na mysli, když říkáte, že EIB se stane zelenou nebo klimatickou bankou. Zní, to dobře, zní to tak módně, ale znamená to něco prostě eh, ohledně změny struktury a podobně? A za druhé velmi důležitá věc, o které se hodně hovoří v parlamentu, je taxonomie, což je vlastně eh, definování investic, které se zaměří na klima. To bude asi velmi komplikovaný prvek. A ty vy tady hovoříte o tom druhém pilíři, třetím pilíři taxonomie, vlastně výběr investicí soukromé, veřejné, které budou akceptovány jako orientované na klima, protože ne všechno se bude orientovat na klima v tom mechanismu spravedlivé transformace. A potom za třetí, Minulý týden eh, komise předložila první čísla pro konkrétní členské státy. A úplně mě nepřekvapilo rozdělení peněz do toho prvního pilíře 7,5, pokud ty peníze budou. Eh, to se tedy bude potom distribuovat do 27 českých členských států, ale v tom dokumentu komise můžeme mít odhad pro druhý pilíř a odhad pro třetí pilíř. Můžete vysvětlit, jaký význam mají ty odhady? Pokud budete velmi dobře pracovat, můžete se dostat až na nějakou částku. Takhle funguje ten odhad? Ono to může mít samozřejmě zajímavý dopad. Já vím, co je zatím, v mé zemi, v Polsku, vláda prezentovala, že máme 30 miliard, včetně těch odhadů. Takže otázka je, jaký je význam odhadu ve vašem pilíři, v tom druhém a třetím. Ten první chápu, ale nechápu ten druhý a třetí. Jaký politický význam má odhad? Merci beaucoup. Děkuji, paní viceprezidentko. Uh, thank you. Thank you very much, Mr. Děkuji, děkuji, pane Olbrichte. Já jsem opravdu ráda, že se s vámi znovu setkávám. Máte pravdu. Na úvod bych měla říci velmi upřímně, k vám všem. Samozřejmě všechny tyto odhady jsou založeny na tom nejlepším možném scénáři. To je pravda. Musíme mobilizovat eh, veškeré úsilí, finance, trhy, soukromý trh, tedy soukromý sektor, veřejný sektor a všechny možné prostředky, abychom maximalizovali účinek a abychom i my udělali vše, co je v našich silách, abychom dosáhli těchto cílů, protože ty cíle jsou velmi ambiciozní. Takže na jedné straně máme ty dostupné prostředky, na druhé ty, které budeme mobilizovat ještě navíc. A kromě toho budeme mít ten pákový efekt a budeme se snažit přitáhnout soukromé financování. Takže to je ten nejlepší možný scénář a musíme na něm pracovat opravdu velmi tvrdě, aby se uskutečnil. To máte pravdu. Evropská komise předložila čísla a procenta, uvedla jednotlivé země s konkrétními čísly. To je věc, kterou je třeba ještě rozpracovat, toto je jen návrh, je třeba o tom diskutovat s členskými státy, s Evropskou komisí a s námi. Když se teď podíváme na naše stanovy, zatím nemáme kvóty pro členské státy, jak jsem říkala, nemáme tento přístup v této chvíli. Pokud je tedy o současnou situaci, možná se to změní ale mělo by o tom rozhodnout naše představenstvo, pokud to bude souhlasit s tím, že budeme mít takovýto earmarking pro jednotlivé regiony, jednotlivé členské státy. V této chvíli můžeme pouze navrhnout, že budeme podporovat jednotlivé země uvedené na seznamu, budeme je podporovat při přípravě projektu, aby byly schopny dosáhnout maxima. Budeme jim radit, budeme je podporovat abychom jim pomohli připravit dostatečnou zásobu projektů, možná i více, než bude potřeba, aby byly dostatečné, abych bylo dost, aby byly financovatelné a to především tedy pro pilíř 3, abychom dosáhli cíle. Ale to je vše, co můžeme v této chvíli navrhnout, protože nemáme možnost mít kvóty. Pokud představenstvo rozhodne o opaku, tak se to možná změní. Jak jsem říkala, jsme flexibilní. Pokud představenstvo rozhodne o opaku, tak se možná dohodneme a stanovíme si nějaké kvóty pro členské státy. To je na rozhodnutí představ- předsednictva, tedy představenstva. Pokud jde o volbu toho, zda jsou investice klimaticky orientovány, tak eh, ano, abychom dosáhli svých cílů, a měli 50 veškerých půjček směřovány na zelené projekty a tak dále, tak ano, budeme se snažit eh, mít co nejvíce investic, které budou mít klimatickou složku, ale nemůžeme očekávat, že každý projekt bude mít 50 Některé projekty budou mít 80 jiné 20 a pak je budeme muset spočítat na konci, to je to nejdůležitější, ale nebudeme trvat na tom, aby každý projekt měl 50% té klimatické složky. Budeme to rozlišovat. Některé projekty budou mít více, některé méně v závislosti na odvětví, v závislosti na povaze těch projektů. K otázce, co v praxi znamená že se budeme měnit v klimatickou banku, znamená to několik věcí. Za prvé, to, jak připravujeme své operační plány, své roční rozpočty. My máme to roční programování, ten roční rozpočet, takže to je ta první změna. A druhá, teď diskutujeme o strukturálních změnách s cílem vytvořit zvláštní specializované týmy, které se budou věnovat podpoře a koordinaci projektu, abychom dosáhli toho ambiciozního cíle 50%, tak k tomu potřebujeme mít speciální koordinační týmy. A za třetí, jak jsem říkala, připravujeme naši revizi, pokud jde o způsobilost všech půjček z hlediska jejich souladu s klimatickými závazky z Paříže, aby naše politika byla v souladu s těmito kritérii. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Tím končí tato diskuse, která byla velmi bohatá, velmi zajímavá. A já si myslím, že ve světle toho, co jsem tady slyšel, je třeba také připomenout několik základních informací ohledně EIB. Evropská investiční banka byla vytvořena na základě římské smlouvy a jejím cílem je realizovat cíle Evropské unie a vedení Evropské investiční banky je zajišťováno členskými státy, které jsou akcionáři této banky. Pro nás ve výboru REGI je velmi důležité dbát na to, aby záruky za půjčky, které poskytujete, aby ta vaše investiční politika i nadále podporovala snahu o dosažení cílu soudržnosti. To je velmi důležité. Za druhé, pokud jde o klima. V roce 2018 asi 30 vaší politiky bylo orientováno na klima, bylo to asi 16 miliard eur a cíl je tedy tuto úroveň překonat. A je to politický cíl o kterém se diskutuje i v Evropském parlamentu a o kterém se také rozhoduje na úrovni členských států a Evropská investiční banka tento cíl potom realizuje. A právě proto při této realizaci je velmi důležité, abychom my, evropští poslanci a výbor REGI, pokud jde o tu část soudržnosti, je důležité, abychom mohli tyto kroky monitorovat. A proto vás žádám, aby bylo možné si vyměňovat informace o tomto průběhu. A říkám to o to naléhavěji, protože my jsme zde v tomto výboru diskutovali o Junckerově plánu, bylo vyjádřeno mnoho obav, pokud jde o cíle soudržnosti v souvislosti s Junckerovým plánem, byly vedeny debaty, které se týkaly geografického rozložení a tak dále. Všechny tyto debaty byly řešeny v nařízeních, ale my dnes potřebujeme mít také určitý odstup, pokud jde o realizaci Junckerova plánu. Potřebujeme také zpětnou vazbu Evropské investiční banky, tomuto Junckerovu plánu. A já se na vás obrátím písemně, abychom ve chvíli, kdy směřujeme k novému zelenému údělu, abychom si vyslechli vaši zpětnou vazbu k Junckerovu plánu. Já myslím, že to byla velmi zajímavá diskuze, velmi brzy se znovu uvidíme. Já vám děkuji za velmi přesné a jasné informace a uvidíme se velmi brzy. Děkuji.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 A nyní přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání 11. prosince 2019. Konference předsedů schválila vypracování výboru z vlastní iniciativy výboru ECON, který nese název Evropský semestr pro koordinaci ekonomických politik. Roční analýza růstu na rok 2020. Ve světle analýzy Evropského účetního dvora komise změnila návrh zprávy a teď už je to jenom strategie udržitelného růstu, místo tedy roční analýzy růstu. Na zasedání koordinátoři výboru Ekon rozhodli, že požádají o změnu tohoto názvu. Bude to Evropský semestr pro koordinaci ekonomických politik, roční analýza růstu, trvalé udržitelného růstu na rok 2020. Předseda výboru Econ poslal dopis předsedovi parlamentu a požádal o změnu názvu v souladu se sdělením komise. K této zprávě byla lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů až do 23. ledna 18 hodin a naše zasedání koordinátorů rozhodlo, že svěří tuto zprávu Francesce Donato, které tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit italsky. Děkuji vám, pane předsedo, i všem kolegům za to, že mě svěřili toto stanovisko, tento návrh stanoviska. Je to pro mne čest. Omlouvám se všem kolegům za poměrně krátký čas na předkládání pozměňovacích návrhů. Je to způsobeno tím, že výbor Ekon nastavil tento harmonogram způsobem, který jsme nemohli ovlivnit. Okamžitě se dostanu k těm hlavním bodům svého návrhu stanoviska. Bereme na vědomí zpomalení růstu, s nímž se počítá v roce 2020. Předpovídají to všichni analytici na základě ekonomických ukazatelů a také o tom informuje Evropská komise. Chtěla jsem se proto zaměřit na potřebu zasáhnout s cílem aktivně oživit stagnující růst. A jak oživit růst? Tím, že budeme vycházet z těch nejopožděnějších regionů, pokud je hospodářský rozvoj. To znamená z těch regionů, kde je největší nezaměstnanost a kde je také pozorována největší potřeba investic. Především jde o veřejné investice, které jsou nutné k tomu, aby se na těchto územích velmi opožděných v porovnání s evropským průměrem aby se vytvořila ekonomická tkáň, která bude vstřícná vůči konkurenceschopnosti a vůči iniciativě podnikání, vůči zaměstnanosti, především tedy pokud jde o mladé. Další důležitý bod, na který jsem se zaměřila ve svém návrhu, je, že upozorňuje na to, že politika soudržnosti je zásadním nástrojem Evropské unie na podporu růstu, vyváženého růstu v členských státech. A znovu tedy připomínám, jak je důležité zaručit odpovídající financování příštím víceletém finančním rámci, že je třeba vyčlenit odpovídající prostředky v rozpočtu na soudržnost. A chtěla jsem také upozornit, že je velmi důležité věnovat pozornost roli hospodářské zprávě a řízení, především v eurozóně. Tam je třeba, aby toto vedení bylo rozhodnější. To je zcela zásadní, protože tato úroveň se musí postarat o to, aby nebyly přijímány politiky, které by podporovaly stagnaci a zpomalování růstu, ale které by měly za cíl zvrátit tento trend. A tyto procyklické politiky by nastaly, kdybychom příliš trvali na dodržování rozpočtových pravidel příliš striktně, protože právě tam, kde potřebujeme strukturální reformy a veřejné investice, právě tam, kde je tato potřeba naléhavější, tak tam jsou požadovány veřejné výdaje. A to jsou výdaje, které jsou velmi produktivní, pokud jde o růst HDP. Takže je to růst, který potom eh, vede ke snižování státního dluhu a umožňuje přiblížit se těm rozpočtovým parametrům. Takže je třeba podporovat veřejné výdaje i v těch zemích, kde je menší daňový prostor. Ty země by se mohly momentálně nebo tedy dočasně uchýlit eh, k daňovému nebo tedy k rozpočtovému deficitu. Už na tom se v podstatě všichni shodnou, ale myslím si, že by to mělo být eh, rozhodně podpořeno. Pokud jde o asymetrie v eurozóně, především tedy v eurozóně, když se podíváme na rozpočty a platby členských států, tak všichni pozorovatelé upozorňují na to, že jsou zde obchodní přebytky nadměrné v některých zemích, které musí být eh, zastaveny i s tím, že budou uplatněny sankční mechanismy, které už máme naplánovány tak, aby země, které jsou v deficitu, nesly nebo tedy nemuseli nést eh, tuto cenu, protože je to zcela krátkozraké a také to není příliš eh, představitelné, protože když si uvědomíme, že je to země, která má třeba problémy, eh, tak jak může usilovat o růst? To je opravdu nerealistické. Pokud je o udržitelnost, tak to je téma, které se velmi zdůrazňuje a to jak na ekonomické úrovni, tak na úrovni životního prostředí. Myslím si, že je důležité věnovat pozornost udržitelnosti i z hlediska sociálního. Sociální udržitelnost růstu a rozvoje je zásadní prvek, který se musí projevit větší redistribucí, větším přerozdělením bohatství tím, že se zvýší reálné mzdy. A to musí být provedeno v souladu se zvýšením produktivity. V uplynulých desetiletích ve všech zemích, kde narostla produktivita, jinak než skutečné nebo reálné mzdy, tak potom následovaly hospodářské krize. Tvorba kvalitních a stabilních pracovních míst je zcela zásadní, musí být podporována také tím, že se bude podporovat výzkum, vzdělávání, odborné vzdělávání a také se bude věnovat eh, pozornost mírnění sociálních dopadů tam, kde je to nutné. Toto jsou hlavní body mého návrhu stanoviska. Jak říkám, už teď budu nutná, já jsem, nebo bude nutno, abych já sama předložila pozměňovací návrhy vzhledem k tomu, že jsme zde měli tak přísné časové i další limity. Takže už teď říkám, že předložím pozměňovací návrhy, kde upozorním také na problém, o kterém se už diskutovalo, to znamená otázka toho pákového efektu z toho investičního plánu pro Evropu. Tento důležitý plán, který by měl využívat část rozpočtu Evropské unie, ovšem pokud zde nebude odpovídající ekonomická tkáň, která bude schopna reagovat na soukromé investice, tak hrozí, že ten pákový efekt nebude účinný, že nebude reálný, protože reálný může být pouze tam, kde stimul finančních institucí, jak ECB, tak EIB, kde tedy padne na úrodnou půdu. A tato úrodná půda musí být tvořena územími, které budou splňovat eh, ty minimální požadavky, aby byly příznivým prostředím pro investice a podnikání. To znamená, že budou mít infrastrukturu, budou mít eh, nástroje všeho druhu, které bohužel velmi často chybějí. A právě zde musí zasáhnout eh, politika soudržnosti a politika programování a podpory veřejných investic ze strany evropských institucí. Není náhodou, že analýzy, které byly dány k dispozici samotnou Evropskou investiční bankou, výdaje na EFSI je asi 50 miliard, které byly mobilizovány, přinesly asi 65 miliard eh, podepsaných investic. Takže ten zbytek, jak přiznal také bývalý komisař Katajnen je pořád ještě v sázce. Zatím se to ještě neuskutečnilo a ta realizace bude až dlouhodobá. To znamená, že výsledky uvidíme za mnoho let. Takže je třeba věnovat pozornost tvorbě opravdu úrodné půdy pro růst a rozvoj. To je zcela zásadní. A dále chci také upozornit na něco, co zde zaznělo i před chvílí. Týká se to malých a středních podniků, ty jsou velmi důležité, tvoří ten základ podnikatelské struktury, především v zemích Středomoří. A tyto malé střední podniky velmi často mají problém dostat se k těmto investičním příležitostem, protože jsou příliš zatěžovány administrativními a byrokratickými požadavky. A často ty požadavky jsou eh, tak eh, nehorázné, že vedou eh, k bankrotům a k uzavření těchto malých podniků. A my nemůžeme umožnit, nebo tedy dovolit, eh, aby tato páteř evropské ekonomiky zmizela, protože to by ještě více zhoršilo současnou stagnaci a zpomalení růstu. Na závěr chci říci, že vyzývám výbor Ekon a jeho prostřednictvím i Evropskou komisi, aby co nejrychleji začaly platit principy a cíle Unie, pokud jde o územní soudržnost, spolupráci na všech úrovních, sociální inkluzi, homogenní konkurenceschopnost a přerozdělení bohatství. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Za EPP Tamáš Deutsch. Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves kollégák. Děkuji, vážení kolegové. Čas pokročil a toto je velice důležité téma. Proto se mm, pokusím eh, své vystoupení trochu eh, zkrátit. Eh, tak chci říci, že celkově vnímám pozitivně toto stanovisko paní Donáte. Je tam několik velice užitečných prvků a myslím si, že to je dobrý základ pro diskuzi v rámci našeho výboru. Za druhé bych chtěl říci, že jsou tam také informace a mm, analýzy, ve stanovisku paní eh, zpravodajky, eh, které nepodporujeme jako EPP e respektive se domníváme, že nespadají do kompetence výboru REGI. Domnívám se, že jsou to věci, kterými bychom se neměli zaobírat jakožto náš výbor, protože jsou tady další výbory, které budou předkládat své stanovisko. Například otázky obchodu. To jsou samozřejmě věci nesmírně závažné, ale Myslím si, že prioritně nepatří do návrhu stanoviska výboru pro regionální rozvoj. nebo eh, pracovní síla, pracovní místa, podpora příjmů pracovníků a tak dále. Bez pochyby, bez pochyby nesmírně důležitá věc, ale opět si myslím, že to nepatří do eh, stanoviska za náš výbor. A třetí věc, eh, která je velice důležitá a na které se shodneme, ale myslím si, že by tady v tom stanovisku měla zaznít konkrétněji tak to bude věc, ke které předložíme i vlastní pozměňovací návrh. A to je otázka nezaměstnanosti, otázka sociální inkluze, jejíž nedílnou součástí by měla být politika rozvoje venkova, pardon, pardon, regionálního rozvoje. A Dále se domnívám, že je důležité řešit také otázku dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti eh, mladých. Já už jsem přece jenom mm, člověk určitého věku a tak už jsem trochu pesimistický, protože neustále žádáme snižování administrativní zátěže a mám pocit, že se to příliš nedaří. Uh, a pro regionální politiku si myslím, že to platí obzvláště. Je potřeba snížit tu administrativní zátěž, zejména pak pro malé a střední podniky. Není možné a nestačí jenom o důležité roli malých a středních podniků, zvláště při tvorbě pracovních míst, pouze hovořit. Je potřeba malým a středním podnikům ulevit, pokud jde o administrativní zátěž. Východiskem pro EPP je to, že evropská investiční politika musí být efektivní, také pokud eh, jde o její regionální úroveň. Vidíme, že jsou zde signály ekonomického zpomalení, zpomalení ekonomického růstu v EU a proto je potřeba podpořit rozpočet v těch eh, částech, kde jde o podporu eh, rozvoje regionů, zvýšit pobídky pro to, aby se růst ekonomiky podpořil. Také nesmíme zapomínat na eh, zelenou dohodu, dopady, které to může mít eh, obecně na ekonomiku, ekonomické politiky. Ale eh, dále si nemyslíme, že okamžitě, kdybychom nebo že by se ta zelená dohoda, ten Green Deal, měl stát určitou mantrou a všelékem na řešení všech problémů, s nimiž se potýkáme. Nesmíme zapomínat na možnosti, které nám nabízí například digitalizace nebo jiné nové technologie 21. století. To jsou všechno témata, která eh, budou obsažena v pozměňovacích návrzích, které za EPP předložíme. Děkuji za váš příspěvek. Nevidím zde stínového zpravodaje socialistické frakce, takže dám slovo Erikovi Berkvistovi za Renew. Děkuji. Pane předsedo, pokusím se o stručnost. My jsme si prostudovali stanovisko paní kolegyně. Děkujeme paní eh, Donato Předložíme některé pozměňovací návrhy, které mm, se budou týkat zelených priorit. Eh, Green Deal odhlasoval parlament mm, tak, eh, že bude mít dopad na všechny oblasti našeho života, na zdravotnictví, životní prostředí, vzdělávání a tak dále. A je potřeba všechny tyto změny zvážit a zdůraznit, že je potřeba k tomu přijmout jasné politiky a opatření. Můžeme říci, že jsme v určitém okamžiku zvratu jakožto evropská společnost a tak je potřeba zvážit skutečně věci komplexně. Děkuji. Merci beaucoup, Vlad Botos. Pour euh, le... Děkuji, Vlado Botosi. Za GUE Martina Mitchell nechce vystoupit náš kolega Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. <clears throat> Děkuji vám, pane předsedo. Musím říci, že je to již nějakou dobu, ehm, nebo je to po určité delší době, kde vidím takto komplexně stanov, zpracované stanovisko. Paní kolegyně velice dobře eh, zmínila celou řadu záležitostí. Jak říkal pan kolega Dojč, možná trochu přesahujeme své kompetence, jakožto výber, výbor, ale není možné zavírat eh, oči před řadou problémů, protože Navíc některé věci není ani možné vnímat eh, odděleně. To se týká kohezní politiky, ku příkladu. Hovoříme o zjednodušování jako eh, o setrvalém problému. Já o něm slyším od té doby, co pracuji v Evropském parlamentu, tedy již více než 6 let. A pokud tedy docílíme zjednodušení, tak si myslím, že skutečně můžeme i lépe využít eh, finančních prostředků. Ten mechanismus eh, za těmi finančními prostředky je nesmírně komplikovaný. Malé a střední podniky pak mají kvůli tomu problém se k těmto penězům dostat. Také zde zazněla otázka nezaměstnanosti. Je pravda, že s tou se potýkají skoro všichni, ale zároveň musíme upozornit na to, že jsou tady regiony, regiony, zejména ve východní Evropě, kde vlastně čelíme opat opačnému problému, kdy nám se nestačí pracovníci pro implementaci evropských projektů. A teď vyvstává otázka, co s tím, protože státy jako Bulharsko či Rumunsko, byť mají dostatek finančních prostředků nyní k dispozici díky evropským fondům, nemají dostatek pracovníků, aby ty finance mohly čerpat a využít. Tím pádem nedochází k rozvoji místních komunit, regiony dále zaostávají, lidé odcházejí jinam, takže o tomto problému je třeba také hovořit, tedy o nedostatku pracovní síly. Je potřeba, eh, aby pracovníci abychom dokázali udržet pracovníky v regionech, z nichž dnes odcházejí. Pokud již odešli, tak se pokusit přilákat zpátky a tak podpořit místní rozvoj, protože jinak tady budou nakonec odlidněné regiony, kde bude do budoucna velice těžké obyvatele zpět získat. Děkuji. Děkuji politickým frakcím, které se zúčastnili v této rozpravě. A těm, kteří se nezúčastnili, tak eh, kladu na srdce, aby předali své svá stanoviska Francesce Donato a Lhu tak předkládání pozměňovacích návrhů je 23. ledna v 18 hodin. Tím jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání a přistoupíme k následujícímu. To je důležitý bod a týká se zpráv, které předkládáme my, naší komisi, o stavu jednání, trialogů a diskuzí, které v současné době probíhají ohledně nařízení o soudržnosti. Protože my máme povinnost prezentovat tuto zprávu. A chci také připomenout, že rada, tedy finské předsednictví, zveřejnilo také stav jednání k dnešnímu dni. V průběhu druhého pololetí roku 2019 probíhala jednání, která se týkala společných ustanovení. Proběhly tři trialogy za rumunského předsednictví v minulém funkčním období a také tři nové trialogy za finského předsednictví. Čtvrtý trialog proběhl 3. října, 5. 12. listopadu, 6. 27. listopadu a 7. 10. prosince. Zároveň s tím, s těmito trialogy, probíhaly také další technické schůzky a neformální kontakty. A 10. prosince, a dobře si to zapamatujte, jsme dospěli k provizornímu společnému porozumění s radou ohledně bloku 1, 2 a 5. Koreper jako také potvrdil toto provizorní nebo dočasné společné porozumění 18. prosince 2019. A toto provizorní společné porozumění bylo zveřejněno finským předsednictvím ve dnech, které následovaly po diskuzích na Koreperu. Chci připomenout, na čem jsme se dohodli. Je to tedy i nadále pouze provizorní, takže nic není dohodnuto, pokud není dohodnuto vše, což je ten princip, který všichni velmi dobře známe. Návrh o společných ustanoveních je samozřejmě tím nejsložitějším, který máme ve svém portfoliu. Je to 112 článků, 22 příloh, 100 80 stránek textu, pokud jde o koordinaci různých fondů, azylový fond, migrační fond, EFDR, eh, e fond pro společnou nebo tedy vnitřní bezpečnost a také nástroj, který se týká zprávy hranic. Je to tedy zásadní nařízení pro více než jednu třetinu příštího rozpočtu Evropské unie. A já jsem měl tu zodpovědnost, že jsem předsedal všem těmto trialogům a chci poděkovat spolu s Andrej Novakovovi a Konstanc Krell za veškerou jejich práci a za to, že byli vždy plně k dispozici. Teď nebudeme zacházet do detailů, do všech těch epizod, které probíhaly a které už tato jednání přinesla. Ale spoluspravodajové vždy předkládali pozitivní a odvážné, ambiciozní návrhy, které nám umožnili dosáhnout výsledku, které vám spolu zpravodajové předloží. Za pár minut dám slovo, aby vám mohli do detailu vysvětlit to, co Evropský parlament získal. Pokud jde o FDR. Zahájili jsme třístraná jednání také v tomto funkčním období a měli jsme trialog 12. prosince. Diskuze o EFDR byly velmi pomalé až do této chvíle vzhledem k tomu, že ten článek je v jednacím boxu rady a to má dopad na celou řadu článků nařízení a rada nechce příliš postoupit vpřed. Bylo nicméně dosaženo jistého drobného pokroku a i zde chci poděkovat Andrejovi Kocolinovi, našemu zpravodaji, který nám také za pár minut eh, řekne něco k EFDR. A pokud jde o Interreg, tak doufám, že se vrátí Pascal Arimont. Proběhly dva trialogy, první 20. listopadu a druhý 10. prosince. Bylo uděláno hodně práce na asi polovině článku a já vítám angažma Pascala Arimonta, který vás bude informovat o tomto zásadním nařízení. Takže po tomto stručném úvodu bych rád požádal zpravodaje, aby nás informovali o pokroku, kterého bylo dosaženo a o otázkách, které je třeba ještě dořešit v průběhu interinstitucionálních jednání. A žádám zpravodaje, aby nás informovali o tom, co bude tedy před, předmětem schůze koordinátorů. Nejdříve dávám slovo Andrej Novakovovi a potom dostane slovo Konstance Krell k nařízení o společných ustanoveních. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše slova ocenění naší práce pokud jde o nařízení o společných ustanovení, které jste směřoval na mě a Konstanc. Eh, to bylo naše společné úsilí posledních dvou let, kdy jsme takto postihli v podstatě polovinu toho eh, nařízení za finského předsednictví. A opravdu to byla těžká práce, zejména kvůli změnám v přístupu k celé věci na straně rady. Ale přesto se to podařilo vyřešit. Myslím, že za současné situace, když jde o VFR a postoj rady, kdy nám diktují, abychom přístup změnili, abychom ukázali, že jsme ochotni ke změně, tak já myslím, že to nemůžeme udělat, aniž bychom úplně zrušili celý ten vyjednavací proces. Alespoň bychom měli ovšem udržet jednání na technické úrovni, abychom mohli řešit technické záležitosti, protože to by nám pak v té následující fázi trialogu mohlo hodně pomoci. Ale to, že bychom všechno nechali, to, co se nám podařilo doposavat, dosáhnout takže bychom to úplně eh, schodili ze stolu a pak začínali od nuly, to si myslím, že by byla chyba a že bychom měli hledat způsob, jak postupovat jinak. Ne možná tak rychle, jako jsme původně mysleli, ale alespoň eh, pomalu eh, se posouvat ku předu s tím, jak bude hledat rada postoj k VFR. Ale nechci úplně eh, upustit od toho vyjednavacího procesu. Děkuji. Dobře, takže já připomenu, že tedy řešíme tento bod na programu jednání, což je formální eh, bod, kdybychom měli vrátit eh, do výboru eh, tyto zprávy, již se bude týkat vyjednávání a měli bychom detailněji probrat ty záležitosti, v tom bloku 1 až 5, kde došlo alespoň k určité schodě. Pokud jde o další body, víme, že dnešní jednání neprobíhá za zavřenými dveřmi. Máme tu hosty i z komise, i z rady a z dalších organizací, také zástupce médií. A tudíž nebudeme diskutovat o strategických záležitostech, tedy o tom, co bychom měli v tuto chvíli udělat nebo jak postupovat eh, do budoucna. Není paní Konstant Král. Ano, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že bychom se měli eh, trošku pobavit o tom, na čem jsme se vlastně dohodli. Já nevím, proč se to tady tak ozývá jako echo. Ne, my vás slyšíme velmi dobře. Tak asi se to zdá jenom mně. Takže během eh, finského předsednictví jsme chtěli ukončit jedničku, dvojku a pětku. To jsou tedy eh, bloky, které jsou nutné pro regiony s, tedy, eh, s tím, aby začaly tedy s operačními programy. Ono to nebylo jednoduché, Jeden z největších problémů při vyjednávání byl ten, že některé členské státy se angažovaly za to, aby už nemuseli mít eh, dohodu o partnerství. To nás trošku překvapuje, protože v tomto programovém období to bylo vnímáno jako spíše pozitivní věc, že tedy regiony, české státy mají strategický přístup pro rozvoj svých regionů, nebo že tyto plány musí předložit. Ono to dává smysl, protože je to efektivnější a konkrétně se to zaměřuje tedy na politiku orientovanou na cíle. A proto my v parlamentu jsme to vždycky považovali za zásadní věc. No to tedy i v souladu s tím partnerským principem, že tedy vlastně tady nejde pouze o úředníky na ministerstvech, ale i jiné sociální partnery a e, lokální politiky. A potom můžeme mít různé e, environmentální svazy a další svazy, které by se do toho mohly zapojit, do té debaty ohledně toho, kam, eh, kudy se tedy ubírá daný region. Takže v podstatě to, tady šlo o hledání kompromisu, který by potom prosadil strategický přístup. Ale zase to vlastně bylo hlavně pro členské státy, které mají pouze jenom jeden fond nebo dostávají k dispozici pouze eh, málo financí, tak tenhle strategický přístup by byl zjednodušen v těchto případech. Potěšil nás, že se nám podařilo eh, prosadit ty zásadní body a ty principy, které jsme si zakotvili. Možná si vzpomenete, že jsme hodně diskutovali o eh, celé řadě pozměňovacích návrhů. Eh, tady vlastně v celém tom nařízení bylo tolik pozměňovacích návrhů a potom spravodaj a spolupravodaj rozhodli, že tedy to předloží výboru, že na jednom místě to propojíme, spojíme to a Ehm, předsednictví se to zas tak moc nelíbilo, říkali, že to není úplně nutné. My jsme, se ale, my jsme to ale prosadili a prosadili jsme tady vlastně věci, které se týkají klimatických změn. Ačkoliv tedy členské státy to vlastně vůbec nechtěly. V souvislosti s blokem 1 jsme dosáhli dohody i ohledně etického kodexu. Eh, tedy v tom smyslu, že je potřebný, nutný a musí se přizpůsobit novému nařízení. A tady vlastně máme cestu mezi třemi právními službami eh, institut, jednotlivých institucí, tak aby to bylo co nejjednodušší aby se to bylo pouze přizpůsobení se to, těm změnám, které přinese nové nařízení, aby se tady nemusel přepracovávat celý zákonodárný proces. Eh, to je tedy pro ty regiony určitě velmi důležité. U otázek ohledně technické pomoci eh, byla naše pozice, eh, co se tedy týče technické pomoci komise. Tady jsme se taky prosadili, ale přijali jsme, že české státy ve svých oblastech také můžou zavádět změny co je pro nás důležité, je vyřešení otázky kontroly. Tedy, eh, co třeba české staty, které pracují s Applem, eh, je tam potřeba taky nějakého zjednodušení, potom to bylo tedy eh, akceptováno a prosadili jsme kompromis. A myslím si, že u i u zadávání veřejných zakázek ehm, jsme dosáhli řadu kompromisů, které mm, tedy jsou důležité pro všechny tři strany. Ono to bylo důležité i pro komisi. Takže mm, pro všechny tři strany se podařilo nalézt průchodnou cestu, na které jsme se dohodli. Myslím si, že jsme dosáhli kompromisu, který asi žádnou stranu úplně nepotěšil, ale přitom vlastně eh, je to asi dobrý kompromis, když se to vlastně nikomu nakonec tak moc nelíbí. Ale řekněme to takhle. Eh, Parlament na některých, eh, v některých věcech očekával opravdu mnohem více, zejména tedy co se týče těch ekologických otázek. A nechápu, proč některé členské státy proti tomu tak protestovaly, ale nakonec tedy jsme dosáhli kompromisu, takže to je samozřejmě, určitě to stojí za to, že ten kompromis tedy byl dosažen. A myslím si, že dnes naproti všem, tedy oči, oproti všem očekávání jsme dosáhli to 10. prosince Kompromis to je dobrý signál a já doufám, že chorvatské předsednictví nyní nalezne cestu, jak eh, tedy nalézt eh, cesty pro další vyjednávání. Ono taky eh, bude záležet na tom, jak, mm, jak se rada postaví i k tedy víceletému finančnímu rámci a tak dále. Samozřejmě k tomu se ještě vrátíme za několik týdnů. K tomuhle tedy bych jenom řekla, že je důležité, že jsme položili ty základní kameny a že se na tom může teď programovat. Děkuji. Merci beaucoup, Constance. Euh, je partage. Děkuji. Já plně souhlasím s tvým názorem. Myslím si, že to provizorní společné porozumění, ten globální kompromis, je kompromisem, který se ve skutečnosti jen velmi málo vzdaluje od mandátu, který jsme dostali od Evropského parlamentu. A že v těch zásadních věcech, v těch principech, které jsme si na úvod vytýčili, jsme dosáhli svého, samozřejmě v duchu kompromisu. A teď je míč na straně hřiště chorvatského předsednictví, protože musíme také si uvědomit, že ten negotiating box byl velmi blokujícím faktorem, který ovlivňoval postup těchto jednání. A my doufáme, že se v této otázce změní náhled předsednictví rady, protože jinak to bude velmi obtížný postup. Děkuji. A nyní dám slovo kolegovi Kocolínovi aby nás informoval o jednáních o EFDR. Samozřejmě i EFDR trpí tím obecným klimatem. To znamená, nejdříve jsme měli rumunské předsednictví, kde jsme vůbec eh, neměli žádnou technickou práci a už vůbec ne trialogy. Za finského předsednictví jsme měli několik eh, technických jednání a potom 12. prosince trialog. Začali jsme diskutovat o některých článce, článcích 1a, potom 2 a potom jsme měli blok u 3e, to byla tematická koncentrace. To jsou věci, které mají velký dopad na finanční rámec. Dosáhli jsme nebo udělali jsme hodně kroků vpřed eh, na trialogu, ale nebyly rozhodující natolik, eh, aby to přineslo zvrat. Musíme se rozhodnout, jak postupovat dále. S chorvatským předsednictvím jsme 9. ledna zahájili technickou diskuzi u kulatého stolu a jsme připraveni scházet se každý týden i s chorvatským předsednictvím a diskutovat o technických záležitostech, ale potom je třeba také svolat eh, trialog. Máme velmi silný problém, eh, pokud jde o článek 3, to je tematická koncentrace, a článek 6, eh, protože po hlasování na plenárním zasedání pokud jde o fosilní paliva, tak jsme poslali Sasolimu dopis a teď očekáváme odpověď, ale je zde další klíčová otázka, která se týká definování EFDR. Samozřejmě očekáváme politická rozhodnutí, uvidíme, jak potom postupovat, eh, jak pokud jde tedy o ta technická zasedání, tak o možná rozhodnutí svolat eh, další trialog, ale to je v podstatě ta práce, kterou jsme do této chvíle odvedli. Děkuji, Andreo. Samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat ohledně EFDR. Uvidíme, jaká bude pozice chorvatského předsednictví, především k těm klíčovým článkům v jednáních. Jedná se o článek 6 především a další články, které stály mimo třístraná jednání. Pascal Remon tady není. Já jsem chtěl říci k Interregu, že tam jsme dosáhli velkého pokroku u celé řady článků nařízení ale u Interregu je zásadním problémem problém financování. Myslím, že se nám podaří dosáhnout dohody, protože je zde vůle rady dosáhnout dohody, ale máme problém s rozpočtovou otázkou. A globálně pro všechna naše nařízení platí, že je to neoddělitelné od té bitvy, kterou v současné době vedeme s radou ohledně víceletého finančního rámce. A právě proto je zde takový globální rámec diskuzí a dohadování mezi spravodajem, spoluspravodaji a spoluspravodajem z výboru pro rozpočet tak víceletému finančnímu rámci, abychom mohli postupovat, postupovat koordinovaně protože chceme mít co nejlepší nařízení a je těžké mít co nejlepší nařízení, když máme ten nejmož, nejlepší možný rozpočet, tak se nám nepodaří dosáhnout cílu, které jsme si vytýčili. Komise byla připravena reagovat na požadavky regionu které se týkají především nařízení o společných ustanoveních, aby regiony mohly mít možnost připravit eh, příští rámec eh, v nejlepších podmínkách a aby nabrali co nejmenší spoždění. To je také důležité. Já děkuji všem, kteří zde vystoupili za důležitá upřesnění a teď ukončím naše hlavní zasedání s tím, že vám připomenu, že se sejdeme zítra ne v 9, ale v 9.30 a potom budeme mít výměnu názoru s komisařkou Ferreira v 10 hodin. Děkuji a žádám všechny, kteří nemají právo zůstat na zasedání koordinátoru, aby opustili sál v tichosti a my budeme pokračovat v zasedání koordinátorů za 15 minut. Děkuji také všem tlumočníkům za, jako obvykle, skvělou práci. Děkuji a budeme pokračovat za 15 minut na zasedání koordinátorů. Děkuji.